předsedkyně litevsky, tak se na to připravte. Vážený pane předsedo Evropského parlamentu, vážení účastníci této konference, mám nesmírnou radost, že je mi ctí vás zde přivítat u příležitosti Mezinárodního dne žen. Máme zde před 50 představitelů a představitelek členských států a samozřejmě vítám i ostatní hosty z jiných, člen, z jiných států, z přátelených evropských států. A jsme rádi, že zde jsou poslanci i poslankyně z Ukrajiny, z jiných sousedních zemí, z Moldavska, z Tuniska a z Maroka. Jsem velice ráda, že jste všichni zde. Těším se se eh, dovědět něco více od vás, na plodnou diskusi a i na výměnu názoru. Eh, téma je emancipace žen a jednejme spolu. Rovněž chci všechny informovat, všechny zde přítomné, že se zde tlumočí do všech evropských jazyků a kromě, tady, kromě toho nabízíme ještě albánštinu, arabštinu, makedonštinu, turečtinu a ruštinu a pasívně srbština, bosenština a černohorština. Rovněž bych ráda upozornila, a to se týká i těch workshopů, je živě vysíláno na internetu, webstreamováno. Zatím začínáme nikoli v diskusí, že k té dojde v těch pěti seminářích, ale máme zde vážené hosty mám nesmírnou radost, že zde máme pana Antonia Tajányho a já nyní bez zbytečných odkladů vám dávám slovo. Madame la présidente de la... Paní předsedkyně výboru FEM, drahá Vilio, paní komisařko Jourová, drahá zástupkyně OSN pro ženy, vážená paní generální tajemnice Mezinárodní organizace Frankofonie, paní Michel Jean, drahá paní doktorko Šiva, vážení kolegové, dámy a pánové, rád vám děkuji především za to, že jste mě pozvali k tomu, abych zahájil toto mimořádné zasedání výboru FEM. Jsem rád, že je zde dnes eh, tak hojná přítomnost eh, různých hostů u příležitosti Mezinárodního dne žen. Dnes se samozřejmě jedná o oslavu, ale nemůže to být pouze příležitost k řečnění, protože dokud budou ženy obětí násilí a diskriminace, nucených sňatků, dokud budou vyloučeny ze světa práce, ze světa politiky a z důležitých míst musíme bojovat 365 dní v roce, abychom v Evropské unii prosadili dodržování jejich základních práv. Není možné řešit velké výzvy, s nimiž jsme konfrontováni. Terorismus, radikalizace, válka, chudoba, nezaměstnanost, aniž bychom šli cestou skutečné rovnosti mezi ženami a muži. Pouze tím, že dáme ženám skutečně možnost plně se vyjádřit ve všech oblastech, budeme být spravedlivější a prosper, více prosperující svět. Letos máme jako téma potenciál žen v ekonomice. Proto jsem zde rád, že je zde Michel Jean, generální tajemnice Mezinárodní organizace Frankofonie. Frankofonie hraje velmi důležitou roli v této oblasti, především pokud jde o podporování podnikání žen v subsaharské frankofonní Africe. Nebudu před vámi skrývat, že všichni víte, že jsem byl evropským komisařem, který byl pověřen oblastí průmyslu a podnikání a to byl jeden z pilířů mé činnosti za mého mandátu. A teď budu pokračovat ve svém jazyce, v italštině. Dámy a pánové, parlament přidělil svou nejprestižnější cenu, Sacharovovu cenu, odvážným ženám, které bojují za svá práva. Například Malala Yousaf Said, 16-letá pakistánka, která je symbolem boje proti náboženskému extremismu. Byla napadena skupinou eh, co když odcházela ze školy. A potom zde máme také Lajmu Bašár a Nadiu Murat, které zase patří do etnicko-náboženské jezické menšiny. A potom také Auha Ibrahim, která je z Nigérie, obě dvě jsou zde přítomny a chci jim tímto zatleskat. Nesmíme někdy zapomenout na jejich odvahu. Chci také připomenout matku francouzského vojáka, který byl zavražděn při atentátu. Jeho matka hovořila minulý rok o roli muslimských žen v boji proti muslimské radikalizaci. Ona, matka muslimského vojáka, kterého zavraždili fundamentalisté, kteří říkali, že bojují za islám, ale zavraždili svého bratra. Jak může být ta matka modelem pro své děti, když sama je vyloučena z aktivní role ve společnosti? Mnohé konflikty a zneužívání ze strany extremistů vzniká z toho, že muži mají strach z žen a často se to projevuje upíráním jejich práv a násilím. To násilí často není nějaké obrovské. Často je to takové plíživé násilí, které se skládá z urážek, z ošklivých slov, z pokusu i v rámci rodiny banalizovat roli ženy. My musíme jít příkladem a proto žádáme členské státy a evropské instituce, aby se společně snažili o ratifikaci Istanbulské úmluvy o boji a předcházení násilí na ženách a násilí v domácnosti. Jsem hrdý na to, že jsem předsedou instituce, která každý den nechává slyšet svůj silný hlas na obhajobu ženských práv. Parlament podporuje tato práva v každém relevantním rozhodnutí. Máme parlamentní výbor, který pracuje na rovných právech žen a na paritě mužů a žen. Chci také zdůraznit, že všechny indikátory svědčí o tom, že čím větší role žen v hospodářství, tím více roste zaměstnanost a roste také prosperita. Podniky, které mají více žen v managementu, mají lepší výsledky. 11 milionů 500, eh, to má být růst do roku 2025, to je HDP Japonska, Německa a Velké Británie dohromady. Určitě máme před sebou ještě spoustu práce, protože pouze 24% manažerů na světové úrovni jsou ženského pohlaví, 4,6% jsou delegovaní administrátoři. Máme 655 milionů žen, které kterých je tedy zaměstnáno méně v porovnání s muži. Z 80 80 88% žen, které tedy mají děti, zaznamená pokles příjmu. Evropská unie proti tomu bojuje a chce být v první linii musíme říct, že z 11,9% v roce 2010 na 22,7% v roce 2015 se zvýšilo zastoupení žen ve vedoucích pozicích podniků, které jsou kotovány na burze. Pořád to ještě není dost, ale je to dobrá cesta. Také takzvaný pay gap se snižuje, teď už dosáhl 16%, což je pořád ještě vysyslo. My podporujeme návrh směrnice, že by ženy měly být tedy více přítomny ve správních radách. Požadujeme také moderní evropskou legislativu, která reformuje materskou dovolenou a tím se překoná to tradiční rozdělení a bude správné rozdělení rolí. Podporujeme také emancipaci žen v pracovním procesu, aby se snížil rozdíl v důchodech. Snažíme se dávat dobrý příklad musíme říci, že 12 mužů a 12 žen máme ve vedoucích pozicích. Já jsem chtěl totež udělat i ve svém kabinetu a právě zde v Evropském parlamentu před několika dny došlo k velmi vážné epizodě. Poslanec zcela nepřijatelným způsobem zaútočil na rovnost mezi ženami a muži, urazil všechny ženy a tím ohrozil všechny naše základní hodnoty. Já nechci tolerovat eh, takovéto chování, které je o to horší, že bylo předneseno na plenárním zasedání, kde by se měly opravdu důstojně zastupovat všechny evropské národy. Okamžitě jsem zahájil šetření, které chci ukončit co nejdříve a chci aby zde byla přiměřená sankce, která bude odpovídat závažnosti jeho prohlášení. Dámy a pánové, naše členské státy mají zkušenosti s integrací žen na pracovní trh, jiné mají zase takové režimy, aby přitáhly více žen do oblasti vědy. My dnes hovoříme o příspěvku žen do naší ekonomiky. Měli bychom také proskoumat způsoby, jak dosáhnout pokroku tím, že se budeme učit jeden od druhého. Musíme se sdíl, podílet, podělit o nejlepší postupy. Evropská unie je vedena principem rovnosti také ve svém zahraničním působení. Každý rok Evropský parlament posílá delegaci na zasedání výboru OSN o právech žen. Dnes je tématem posilování pozice žen v měnícím se světě práce. Parlament přikládá velký význam naší spolupráci také s kandidátskými zeměmi a našimi partnery. My vítáme účastníky z těchto zemí a doufáme, že tato spolupráce nebo účast na tomto zasedání ještě posílí další spolupráci. Máme zde také výstavu asociace Ten boj za rovná práva žen vedly odvážné ženy po mnoho delegací, generací, ale pořád ještě jsme vzdáleni výsledku. Teď řeknu na závěr španělsky, že dál povedeme tuto bitvu, abychom hájili rovná práva v mnoha zemích Evropské unie a také za hranicemi Evropské unie. To je práce všech poslanců, kteří zasedají v tomto parlamentu. A proto pro nás Evropa není pouze euro. Není to pouze banka. Evropa to je také společenství hodnot, které sdílíme my všichni společně a proto je důležité hájit všechny hodnoty, včetně práv žen uvnitř Evropské unie a také za jejími hranicemi. Děkuji. Pane prezidente, Iš viso širdies děkuji už jūsų svečený, pane předsedo, srdečné díky za tento pozdrav vyslaný naším směrem a rovněž za to, že jste opětovně zdůraznil tu nejvyšší hodnotu Evropského parlamentu, což je rovnost pohlaví. Nepřipustíme, aby byly u nás e, ženy ponižovány právě v této sněmovně a vítáme, že uvažujete o trestu pro e, poslance, který se vyjádřil nevhodným způsobem právě na plenárním zasedání. Dabar tęsim toliau mūsų posėdį ir labai džiaugiuosi, jog... E, a pokračujeme v našem zasedání. Nyní bych vám ráda sdělila, že se mám obrovskou radost, že zde máme i paní komisařku Jourovou. Sice je jejím eh, hlavním oblasti působnosti justice, ale je zodpovědná i za rovnost pohlaví. Vážený pane, vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně, Vážení kolegové, kolegyně, paní Žán, děkuji vám za pozvání. Eh, ráda bych vás zde dnes všechny přivítala, kteří jste, vás, kteří jste přijeli z celé Evropy i ze zemí mimo Evropu. Dnes je velký den, slavíme Mezinárodní den žen. To je velice důležitý den pro mne a pro všechny ostatní ženy, ale doufám, že i pro muže. Je to dobrá příležitost, abychom všichni mohli slabit, slavit, ale abychom také mohli učinit eh, důležitou věc, tedy zhodnotit, kde v Evropě jsme, čeho jsme dosáhli a co je ještě před námi. Dnes jsme vydali tuto novou edici výroční zprávy ohledně rovnosti mezi muži a ženami, která ukazuje, že jsme dosáhli určitého pokroku, zejména na poli trhu práce, zaměstnanost žen, je na rekordní výši 65,5 a podle dat Eurostatu vydaných právě minulý týden je propast mezi platy mužů a žen postupně uzavírána. V roce 2015 to bylo zhruba 16,3 předtím to bylo 16,7 v roce 2014, takže ten postup je pomalý. Zde je potřeba dělat daleko více, abychom zajistili, že pokrok bude rychlejší a přesvědčivější. Právě před chvílí dnes eh, jsem měla tiskovou konferenci, což byla velice zajímavá zkušenost na, poli, eh, na, na půdě komise, kde byly tři úžasné dámy. Dámy, které díky svým silným osobnostem a motivaci dosáhly spoustu věcí. Jedna ta dáma z jednoho think tanku, jedna je z oblasti biznesu a jedna, která Eh, je aktivní bojovnice proti mrzačení ženských pohlavních orgánů na základě vlastní zkušenosti. A tam na tom pódiu jsme se shodli, že my úspěšné ženy, které jsme se dokázali prosadit, a já si myslím, že podobné to je i tady a teď, že naší povinností je dělat daleko více pro ty, kteří potřebují pomoc a podporovat silné ženy v tom, aby se staly ještě silnějšími což je v zájmu celé společnosti. Ale zároveň je potřeba pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují. Ráda bych zmínila eh, tři skupiny žen, tedy oběti násilí. Víme, že ta čísla jsou stále velmi vysoká a že máme spoustu žen, které trpí a které doufají, že jim někdo, nebo že jim my nabídneme pomocnou ruku. Chtěla bych zmínit eh, seniorky a a matky samoživitelky, které často žijí pod hranicí chudoby. To jsou skupiny, pro které musíme pracovat. Jak víte, atmosféra v naší společnosti se zhoršuje. Útoky na práva žen eh, jsou na vzestupu, a to na celém světě a, a také v Evropě. Zažíváme netoleranci vůči ženám, a slyšíme neuvěřitelná prohlášení a jsem vám proto, pane předsedo Tajány, velice vděčná celému Evropskému parlamentu také, že jste podnikli rychlou, pevnou a rozhodnou reakci vzhledem k tomu, co jsme slyšeli na plenárním zasedání minulý týden ze strany jednoho europoslance. Co se týká násilí páchaného na ženách, to stále přetrvává. Je s tím potřeba něco dělat. Kromě toho, podle nedávného eurobarometru na téma násilí páchaného na ženách, zhruba 70 Evropanů potvrzuje, že sexuální obtěžování žen je v jejich zemích běžné. Ehm, o násilí páchaném na ženách bych mohla mluvit ještě dlouho a o naší kampani, kterou organizujeme a financujeme v tomto roce. Chtěla bych vás všechny požádat, abyste se k nám připojili abyste nám pomohli zvyšovat povědomí eh, o tomto tématu, abyste bojovali proti stereotypnímu přemýšlení, které stále v Evropě, v Evropské unii přetrvává například to, že je naprosto normální, že dochází k domácímu násilí, že se toho nikdy nezbavíme, a nebo že když vidíme nějaké násilí páchané na ženě, tak tam musela být nějaká vina nebo něco takového i na straně oběti. S tím je potřeba skoncovat. Co se týká té platové propasti, pan eh, předseda Tajány ta čísla zmínil, já to zmíním také. Je to nadále 16,3%. A co se týká penzí, tady je to zhruba 38%. Pro mě to je naprosto ostudný důkaz toho, že neděláme dost, protože zejména když hovoříme o seniorkách, o starších ženách, které mají takto nízké platy, tak to je skutečně potupná odměna od naší společnosti za jejich celoživotní práci a péči o rodinu. Je potřeba to změnit. Rovněž omezený přístup žen k eh, rozhodovacím pozicím, to, je tak, to také přetrvává. Pouze jedna, eh, Jedna z 20, jeden z 20 lídrů ve společnostech jsou ženy. Máme-li 60% absolventů univerzit, absolventek univerzit, tak kam se, ty, kam se ty dámy poděly? Proč nejsou na rozhodovacích pozicích? Je potřeba je podporovat. A, a tady hovořím za komisi. I nadále budeme prosazovat zlepšení této situace za použití všech nástrojů, které máme, ať už budou legislativní, a nebo to bude celá řada těch nelegislativních opatření, která máme k dispozici. Nadále budeme jednat, eh, jak doma, tak v zahraničí. Zejména bych ráda zmínila některé příklady Evropská komise eh, zasvětila rok 2017 eradikaci veškerého násilí páchaného na ženách a dívkách a jsem velice ráda, že pan předseda zmínil Istanbulskou umluvu. Je potřeba tlačit na členské státy, které zatím Istanbulskou dohodu eh, neratifikovaly, aby tak učinili co nejdříve. a je potřeba dělat vše, co v našich silách, abychom k té istambulské umluvě mohli přistoupit jakožto Evropská unie. To se musí stát co nejdříve. Komise v letošním roce představí novou iniciativu pro vyvážení rodinného a pracovního života pro rodiče a pečovatele. To by mělo být 26. dubna letošního roku eh, a já se už teď těším na vaše reakce a komentáře. Je to založeno na velice široké konzultaci a já si myslím, že se nám podařilo vytvořit balíček legislativních a nelegislativních opatření, která by mohla velice brzy přinést velice pozitivní dopady. E, rovněž navrhujeme změny v reformě společného evropského asilového systému za účelem lepší ochrany žen, migrantek, které přichází do Evropy. A rovněž pomáháme ženám a dívkám po celém světě, aby získávali lepší přístup k vzdělávání, zdravotnictví a službám pro plánování rodiny v rámci workshopu a výměn názorů, které budou následovat. Eh, doufám, že se po hlavě vrhneme eh, na eh, tato důležitá témata. Doufám, že se sami od sebe jedna od druhé poučíme a najdeme způsoby, jak Evropu a celý svět učiníme genderově vyrovnanějším, abychom ukončili tu negativní odezvu, kterou momentálně zažíváme. Do budoucna doufám, že vy jako zvolení zástupci a zástupkyně budete i nadále mít genderovou rovnost jako prioritu v rámci pracovních i soukromých životů, protože eh, z rovnosti mezi muži a ženami můžeme mít všichni jedině prospěch. Přeji vám eh, hezký Mezinárodní den žen a úspěšnou a produktivní konferenci. Děkuji vám. Ačiū, ponia komisarė, už mūsų pastovų Děkujeme vám, paní komisařko, za tuto trvalou spolupráci. Rádi bychom vám poděkovali za to, že zohledňujete naše iniciativy na základě kterých je rok 2017 rokem boje proti násilí páchaném na ženách. Jsme velice rádi, že eh, zde jsou i zástupci národních parlamentů. Doufám, že se všichni sjednotíme a budeme pracovat na stejném cíli. Ratifikace Istanbulské umluvy je velice důležitá 14 členských států zatím tuto umluvu neratifikovalo. Ta umluva se týká boje proti násilí páchaného na ženách a doufáme, že ke konci dubna skutečně dostaneme ten balíček o vyvážení pracovního soukromého života a také balíček sociálnímu pilíři Evropské unie a k právním ostatním opatřením v této oblasti. Děkujeme vám za spolupráci. A teď už se dostáváme k dalšímu řečníkovi, já jsem eh, velice ráda, že zde mohu přivítat několik eh, skvělých žen, našich zvláštních hostů na letošní akci, které přijali naše pozvání. V první řadě bych ráda eh, přivítala paní Michael Jean, generální tajemnici generální tajemnici Mezinárodní organizace Frank, pro frankofony, ta se narodila na Haiti a utekla před diktátorským režimem tehdejší doby, imigrovala do Kanady se svou rodinou a během studií paní Jean pracovala eh, s kvebeckými eh, útočišti pro zbyté ženy a aktivně přispívala k sestavení sítě pro nouzovou pomoc, pro pomoc v nouzi. V nedávné době se stala eh, známou novinářkou a dokumentaristkou. Michal Žán byla 27. Ehm, generální guvernérkou Kanady. Paní Žán, máte slovo. Merci. Děkuji. Děkuji za toto vřele přijetí a za tato milá slova. Pane předsedo Evropského parlamentu, já vám také velmi děkuji za vaše vřelé přiletí. Chci poděkovat za vaše silná a více než jasná slova o právech žen a o tom, co my ženy přinášíme světu. Paní předsedkyně výboru pro práva žen a rovnost mezi pohlavími. a vás také zdravím. Dámy a pánové, poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, vážené velvyslankyně a velvyslanci, dámy a pánové, drazí přátelé, musím říci, že je opravdu velkým potěšením, že zde slyším všechny tyto jazyky, které se prolínají a které znějí bok po boku zde na tomto poli. My frankofonie hájíme mnohojazyčnost, proto, aby zde byl inkluzivní přístup, aby zde byl respekt k mnohojazyčnému vyjadřování. A toto je pro nás výraz skutečné mezinárodní demokracie. K důležitému tématu, kvůli kterému jsme se tady dnes sešli, chci říci, že když hovořím k vám, myslím, mám v této chvíli na mysli všechny tyto ženy, všechny tyto dívky, se kterými se setkávám, ze všech zemí, které navštěvuji, na všech pěti kontinentech. Teď nedávno jsem byla v Djibouti, v Nigeru, v Burkině Faso. Tady před vámi si znovu vzpomínám na různá svědectví a na to, jak se mě ženy a dívky svěřují s tím, jakou situaci prožívají. Je to často úplně neudržitelná, nesnesitelná situace, plná nespravedlnosti, násilí a útoku na jejich základní práva. A vzpomínám také na to, jak mají bojového ducha, jak každý den se snaží působit v těchto situacích, eh, aby se změnilo, změnilo smýšlení a aby se změnila jejich pozice. Vždycky na mě dělá velký dojem, když vidím, jak eh, přes všechny překážky ženy tvoří, podnikají, inovují, bojují, investují, zapojují se veškerou svou energii a sílu vkládají do toho, aby se věci změnily. Velmi často jejich přínos je podceňován, ignorován anebo zesměšňován. My, ženy, tady víme, jak být ženou je všude tak trochu boj. A v některých regionech světa ještě více než v jiných. Musíme vytáhnout ze stínu všechny ty ženy, které jsou v neformálním sektoru, které jsou eh, uzavřeny v těch prostorech, které je činí neviditelnými. Nemají žádnou smlouvu, žádné sociální zabezpečení, žádné uznání. 85 těch, kteří pracují v tomto neformálním sektoru ve světě, jsou ženy. A my musíme udělat všechno pro to, abychom eh, zvýšili odměňování těchto žen, které zajišťují téměř veškeré domácí práce za zcela směšné peníze. A to vidíme v Africe, v Ázii, také v Indickém oceánu. Tyto ženy pracují i v Evropě. Jsou to zemědělkyně, dělnice, řemeslnice, pracují v tvůrčích povoláních a, a často živí nejen svou rodinu, ale často i celou svou komunitu, svůj region, ale nemohou se spolehnout na nic jiného než na svou energii, na svou odvahu, na svou vytrvalost, protože nemají ani v 21. století přístup ani k majetku, ani k financování, ani k formálnímu financování, ani ke vzdělávání, které by jim umožnilo ještě zvýšit svou roli, kterou už hrají v hospodářské produkci, v obchodě, v trvale udržitelném rozvoji. A přesto všechny studie ukazují, že světová prosperita je v rukou žen. Jak můžeme tedy tolerovat, že desítky milionů dívek ve světě pořád ještě nemají přístup eh, ke školnímu vzdělání a už vůbec ne k vyššímu vzdělání. Tato diskriminace ještě v naší době utváří osud těchto dívek, těchto mladých žen, které jsou násilím provdány ještě před 15. rokem a často umírají ještě než dosáhnou 16 let. Vidíme, že toto je regrese. Ve světě práce, který se neustále rozvíjí a právě proto víme, že je třeba bojovat proti sexistickým stereotypům a předsudkům. Musíme jasně říct jednu věc. Bez silné politické vůle abychom už teď přistoupili od slov k činům, protože slov už jsme slyšeli hodně, ale teď potřebujeme vůli přejít od slov k činům. Bez skutečné vůle začlenit rovnost mužů a žen na všechny úrovně, bez vůle rozbít stereotypy a změnit smýšlení lidí se nám nepodaří dosáhnout našeho cíle. A my máme jen 13 let k tomu, abychom splnili cíle trvale udržitelného rozvoje. A nám se to nepodařilo za těch 22 let akčního plánu z Pekingu. V této oblasti nikdo nemůže nikoho poučovat. Já si myslím, dámy, že my všechny jsme museli překonávat překážky. Všechny jsme museli bojovat proti předsudkům, jenom proto, abychom mohli uplatnit své schopnosti, využít svého talentu, vzít na sebe zodpovědnost, eh, která je ještě v mnoha zemích pořád eh, svěřována pouze mužům. My už ale teď nemáme čas ztrácet čas. V okamžiku, kdyby nás někteří chtěli přesvědčit o tom, že status quo je vlastně už sám u sobě pokrok. Ve chvíli, kdy některé státy, a ne malé, přijímají legislativu, aby se omezila základní práva žen, za které jsme tolik bojovali. A my, muži i ženy, musíme spojit své hlasy, své síle, své síly, abychom působili na všech frontách a abychom měli na paměti, že se jedná o naléhavou situaci. Musíme být bdělí a musíme vědět, že ano, je naléhavé pracovat na změně. A obracím se i na vás, pánové. Já si upřímně myslím, že inteligence muže se měří také tím, jak moc je ochotný připojit se k ženám v tomto legitimním boji. A já vidím v tomto sále spoustu inteligentních mužů. Ano, protože opak je nerozumný, je to nesmysl. Opak nelze ničím obhájit. Chci vám tedy, pane předsedo parlamentu a paní předsedkyně výboru pro práva žen, chci vám poděkovat za tuto skvělou iniciativu, kterou realizujete společně. A chci vám říci, že jsem také s velkým potěšením přijala vaše pozvání, abych zde vystoupila poprvé jako generální tajemnice Mezinárodní organizace Frankofonie. Další zárukou partnerství mezi naší organizací a Evropským parlamentem je také protokol spolupráce, který jsme podepsali minulý rok na Madagaskaru. Teď je v nás 24 států na sedmi kontinentech. A chci říci, že OIF, naše organizace, je připravena připojit se naše síly k vašim, abychom my všichni, ženy, muži, parlamenty, mezinárodní organizace, organizace občanské společnosti, místní a regionální orgány, abychom všichni jednali, abychom skoncovali s porušováním základních práv žen, abychom skoncovali s diskriminací při přístupu k vzdělávání, k práci, k produktivním a ekonomickým zdrojům, k sociálnímu zabezpečení, k přijímání rozhodnutí na všech úrovních, abychom společně jednali, aby bylo dosaženo skutečné parity ve všech sektorech hospodářského života, abychom společně bojovali proti stereotypům souvisejícím s pohlavím. My víme, život je těžký a to i ve společnostech, kde postoj vůči rovnosti zaznamenal velký pokrok v uplynulých letech. Proto zdůrazňujeme tu nutnou sociokulturní revoluci. Proto pozbuzujeme státy v tom, aby přijali urgentní opatření. Proto, aby všechny dívky mohly efektivně a bezpečně mít přístup ke kvalitnímu vzdělávání. Ti, kteří ve jménu kultury, zvyků nebo náboženství by chtěli omezovat tato draze vydobitá práva, tak proti těm chceme bojovat. Stejně jako proti těm, kteří spochybňují univerzalitu hodnot a principů, na nich stojí lidství, lidstvo, a kteří tato práva porušují. Chci vám říci, že se můžete spolehnout na Mezinárodní organizaci Frankofonie. Můžete se spolehnout na naši zkušenost, kterou jsme získali na pěti kontinentech. Už více než 20 let bojujeme za ženská práva a za jejich eh, autonomní postavení, ale také proti násilí na dívkách a ženách. A to se týká všech našich 88 států, týká se to i OSN. Tam velmi apelujeme na tato práva, využíváme k tomu náš francouzský jazyk, který je také skvělou pákou. A já už jsem říkala na začátku, já velmi lpím na jazykové různorodosti. V tom našem projevu ve všech svých programech eh, systematicky zohledňujeme rovnost mužů a žen, ať už se jedná o náš mírový program, program na podporu demokracie a právního státu, na podporu vzdělávání, profesního vzdělávání, výzkumu a vývoje, ať už se jedná o naše programy na podporu kulturní a jazykové rozmanitosti, nebo o naše programy na podporu udržitelného a rovného rozvoje. V těchto jiných oblastech jsme umožnili tisícovkám žen, aby se realizovali a aby se probudili, aby mezi sebou navázali kontakty a pracovali v síti. Už dva roky v subsaharské Africe a v Indickém oceánu podporujeme podnikání mladých a žen tím, že podporujeme rozvoj nebo vytváření například takzvaných inkubátorů, malých podniků a mikropodniků v oblastech, které jsou inovativní a přináší velkou přidanou hodnotu. A první výsledky nám dávají naději. Vše nám dává zapravdu v tom, že je třeba investovat do lidského kapitálu, do této živé síly, která přináší inovace, která má velkou představivost a která čerpá zisky z těch eh, nových technologií, které umožňují inovovat eh, výrob, způsoby výroby, také způsoby konzumace. Zde vlastně se neuznávají žádné limity a okamžitě se navrací prosperita a to ve prospěch populací. A to, co vidím v terénu, a to se s vámi ráda podělím, to jsou tedy skutečné zdroje naděje. Často v zemích, kde jsme si mysleli, že nikdy nedosáhnou pokroku a prosperity. Ženy i mladí se na to velmi zaměřují, velmi se na tom podílejí a my musíme ještě více zapojit. A všichni nám dávají zapravdu, ať už eh, Mezinárodní měnový fond nebo OECD. Studie to říkají, investujte do hospodářských iniciativ, eh, které realizují ženy nebo mladí a uvidíte hned okamžitý dopad na růst, protože to bude sdílený růst, bude to také trvale udržitelný rozvoj. Bude to mít dopad na zodpovědný rozvoj, na ekonomiky těchto zemí a na jejich HDP. Kdybychom to tedy nedělali, bylo by to nerozumné, to musím znovu zopakovat. A pro všechny ty finanční investic, eh, instituce, které nechtějí investovat eh, do programů nebo projektů žen a mladých eh, s tím, že je to příliš riskantní, tak eh, ty musíme přesvědčit, eh, že naopak tím brzdí stabilitu a umožňují prohloubení nejistoty. Dámy a pánové, poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, na závěr bych vám ráda řekla, že vaše role je zásadní. Vy hlasujete mimo jiné také o rozpočtu Evropské unie a já se s vámi dnes vsadím, budete se určitě mobilizovat, budete usilovat o to, aby rovnost mezi ženami a muži byla systematicky uplatňována v programech financování Evropské unie. Mám na mysli nástroj pro rozvojovou pomoc konkrétně. Proč? Protože už nemáme čas ztrácet čas. A pokud je ten cíl ambiciozní, tak víme, že je také uskutečnitelný. Děkuji. Ačiū, ponė Mikaelė Žan, už tai, kad dar kartą Děkuji, paní Michal Žal. I vy jste, nám zde zdůraznila, jak významný je boj proti stereotypům. Eh, Máme-li vůli, tak se to opravdu zvládnout dá. Nyní už se loučíme s panem Tajanem, protože musí jinam, ale přesto děkujeme, že si na nás udělal čas. Milí kolegové, milí mūsų Milí kolegové, vážení delegáti, milí hosté. A nyní už pokračujeme. Mám to potěšení představit další řečnici, paní doktorku Vandana Šiva, spisovatelku, aktivistku, průkopnici, vědeckou poradkyni a matko. Pochází z Indie, je povoláním fyzička a sociální aktivistka. Mezi jinými založila i výzkumnou nadaci pro e, politický vývoj v oblasti vědy, technologie a přírodních věd. E, nazývá se sama ekofeministkou, protože se domnívá, že tyto dvě oblasti spolu úzce souvisejí Ono totiž jde o podobný pohled na svět, který eh, se zakládá na tom, že jsou tací, kteří zemi opírají o přírodní zdroje. A nyní už má slovo paní doktorka. Thank you very much, Madam Chair. Děkuji vám, paní předsedající. Děkuji paní komisařce, že je zde a všem zde přítomným přeji vše nejlepší ke dní žen. A to neplatí pouze pro ženy. Platí to i pro muže. Přejme si, abychom všichni měli v sobě eh, trochu z ženy. Jde o kulturní hodnotu. Nejde o pouhou biologii. Ne o, o esencialismus. Stejně jako lze pěstovat nenávist a násilí, můžeme pěstovat lásku, soucit, velkorysost. Hovoříme o hospodářském emancipaci žen, ale velká otázka zní, co znamená hospodářství či ekonomika ono slovo oikos, které tvoří základ slova ekonomie, tvoří i základ slova ekologie. A v podstatě jde o řízení domácnosti. Domácnosti v užším či širším planetárním smyslu. E, planeta, kterou vytvořila Gaia a e, ekologie je věda. V tom smyslu to budou právě ženy, které jsou a i v budoucnu budou těmi hlavními zakladatelkami ekonomie. Vytvořili jsme však už jiné ekonomiky. Ekonomiky, které jsou slepé na tu ženskou úlohu v hospodářství, které si vše nastavují vlastním způsobem. Nebudu zde citovat žádné statistiky. Největší ekonomický systém je právě ten provozovaný ženami živitelkami, ženami, které vedou domácnosti. Ale pokud si uvědomíme, že osm mužů ovládá polovinu světa, tak jaký tady máme trh? Ještě mm, v roce 2010 to bylo 388 milionářů, v roce 2011 to bylo 177, loni to bylo 62 takovýchto osob. No a když se nám svět vyvíjí tímto způsobem, jak můžeme dospět k rovnosti v takovým, v takovém prostředí, které ze své podstaty je nerovné a neustále někoho vzdaluje všem ostatním. Ekologie a ekonomie pocházejí ze stejného slovního kořene, mohu říci, že já osobně si ekonomiku na mrtvé planetě nepřeji a k tomu se to schyluje. Až se podíváte na dezertifikaci, na krizi pitné vody, na veškeré krize, které intensifikuje klimatická krize, vše to znamená, že ženy nemají přístup k vodě a já jsem se účastnila na studii 10 miliard na ženu a den. Každý rok mají ženy k vodě další cestu. Toxicita eh, a boj s ní byla vždy vedena ženami. Před 50 eh, lety právě žena napsala knihu eh, Tichá zřídlo a i já před 45 lety jsem začala s ochranou země a s tím, že se snažím ženám vdechnout více kontrol, více moci. Ženám obvykle někdo tu moc uděluje někdo nad ženami dominuje, ale přitom máme kreativitu, máme hm, moc, která plyne z toho, že nejsme násilné. V, naše, v naší civilizaci proto máme slovo, slovo zní šakty. Šakty to je síla vesmíru a to je síla, jejíž pohlaví je ženské. Ženy jsou mocné. Svět se o tom neustále přesvědčuje, zejména v obdobích hluboké krize, jako to nenější. Právě ženy se dokážou rychleji z krizí vzpamatovat a často nám ukazují, kam dál, jak na to. Právě slovo uh, wealth pochází z konceptu blahobytu, což neznamenalo peníze ani moc. A takto to chápou i ženy. Eh, bohužel však eh, se to rozrůstá pouze v zoufalých podmínkách. Já jsem studovala, jak právě eh, úsporná opatření vedou k tomu, že ženy místo pěti povolání pak mají těch povolání šest, aby uživili své blízké. Je třeba nejdříve odstranit postup upírání ženám vlivu pokud se nezbavíme té marginalizace žen, tak se ženám více vlivu nedostane. Za druhé je třeba si plně uvědomit a zviditelňovat přispění žen eh, ke všemu, co se ve světě odehrává. Většina mé práce za posledních několik mět se, eh, let se soustředila na tom výpočtu Například, když se mobilizují zdroje pro e, válku, e, tak se to většinou počítá podle spotřeby. A proto to, co žena vyrobí, tak okamžitě sama spotřebovává. Většina farmářů jsou ženy, většina e, těch, kdo pracují s potravinami, jsou ženy. 100% ekonomiky v oblasti osiv to jsou ženy. A tady se pracuje na tom, aby jim to nikdo ani neodebral. Já spolupracuji s Evropským parlamentem, abychom zvarátili piráctví. A my basmaty, rýže basmaty a tam se ženám upírá ten obraz. Často se má za to, že ženy jsou nevědomé. Já jsem právě eh, svůj doktorát psala o kvantové teorii a většina těch žen, které pracují v té každodenní ekonomice, to jsou právě ženy. A kreativita je rovněž ekonomika. A pak ještě to, že se můžeme semknout a můžeme konat společně. To se musí odehrávat za hluboké rovnosti to se nesmí odehrávat pod nějakým patronátem mužů. To musí vše probíhat v tom společném hospodářství zdrojů, přírodních zdrojů. Klimatické změny a znečištění životního prostředí já vidím jako zabírání našeho obecného statku, což je příroda a obecný přístup k přírodě. Máme ještě i jiné obecné statky, totiž vzdělávání a zdraví. Nesmí to být tak, že určitá společnost nám dovoluje se dožít vyššího věku a jiná nižšího tam rovněž máme nepotřebné a nežádoucí bariéry. A nakonec ještě i tato sněmovna reprezentuje společný statek demokracie, která je v vážném ohrožení. A pokud máme konat společně, musíme si uvědomit, že i demokracie není privilegem, není výsadou, ale je pro všechny a týká se všech živých bytostí. Já tomu říkám demokracie této planety. Jak to, že pokračujeme v patriarchálním mýtusu, že země je nám tady k dispozici jako mrtvý přírodní zdroj, když přece většina druhů, živoucích druhů, to jsou eh, zvířata a rostliny, většina bakterií v našich střevech eh, jsou jsou eh, Eh, bytostmi, které věci teprve probadávají. My vytváříme iluzi znalostí, které zároveň naši zemi ubíjejí. Rovněž máme za to, že růst se odehrává pouze při vykořišťování žen a planety a zdrojů. Nastal čas eh, zpět si přisvojit humanitu, která nám přináleží. Já to ani nenahlížím jako nějakou eh, nějakou eh, službu, kterou ženám nějakým způsobem dáváme. Tady jde přece o to, že každý má právo, každý druh má právo zde žít. Většina lidskosti byla eh, stlačena za mantinely, například v Mexiku. Třetina mexického hospodářství, to jsou drogy, eh, násilí, trestné činy, eh, násilí proti ženám. A já to vidím jako růstový trend. A opravdu jsem přesvědčena, že ženám nemůže moc předat někdo jiný, že se toho ženy musí ujmout sami ženy, vůdkyně nikoli pouze sami pro sebe, ta úloha musí být ve prospěch jednoho lidstva na naší jedné jediné planetě. Ženy na to mají. Pokud bude budoucnost ženského rodu, tak se to zdaří. Pokud bude budoucnost pouze rodu mužského, tak vám mohu říci, že ji nemáme, že to můžeme rovnou zabalit. Ačiū. Pane doktore Vandana. Děkuji. Paní eh, doktorko, eh, řekla jste zcela správně, že eh, znalosti a kreativita žen jsou bezmezné. To je pravda. Děkujeme vám, váš projev vyvolal velice vřelý potlesk, protože jsme si uvědomili, že ten signál, který tato sdělení, které vysíláte, je tak důležité. A teď bych eh, ráda dala slovo paní eh, Alie Eliasir, zástupkyně eh, ředitele regionální kanceláře pro Evropu a střední Asii OSN. UN Women je jeden z našich celkově za to nejbližších partnerů a zejména pro dnešní akci paní Eliasir máte slovo. Eh, vaše excelence, paní předsedkyně, vaše excelence, paní komisařko, eh, kolegové, europoslanci, europoslankyně, zástupci národních parlamentů, dámy a pánové. Je mi velkou ctí se k vám dnes připojit. Eh, zde dnes na oslavě Mezinárodního dne žen UN Women si váží příležitosti být účastní na této akci, která je tak úzce spjata s dalšími oslavami Mezinárodního dne žen, které dnes probíhají po celém světě na téma eh, ženy v měnícím se světě práce. Planeta 50 na 50 do roku 2030. Rovněž si velice vážíme snah Evropského parlamentu a eh, přizvání parlamentářů z celého světa eh, pro tuto, na tuto zásadní debatu o rovnoprávnění žen. Každý rok se nám připomíná, kolik pokroku jsme dosáhli od doby, kdy byl poprvé slaven Mezinárodní den žen v New Yorku v, v roce 1909 čímž se uctívaly ženy, které byly ve stávce za lepší pracovní podmínky. A první oslava Mezinárodního dne žen byla e, oslavena v roce 1911 více než milionem lidí v Rakousku, Dánsku, Německu a Švýcarsku. Ve svém jádru je Mezinárodní den žen příležitostí k oslavám, ale je to také příležitost k politickým požadavkům na práva, jako právo hlasovat, být zvolena, mít řádnou práci, dostávat stejné, stejný plat, anebo zkrátka žít život s důstojností. A my jsme zde dnes, protože je to nekončící boj celých generací žen, ale i mužů, kteří podporují eh, tento pochod za rovností. Eh, o více než 100 let později mnoho požadavků těchto žen se realizovalo a díky nim jste některé z vás dnes zde jakožto poslankyně. Ale zatímco slavíme tvrdě vybojovaná vítězství a naši neustálou snahu, abychom si je udrželi, musíme rovněž rozpoznat výzvy, kterými nadále čelíme při řešení soustavné nerovnosti, nespravedlnosti a nebezpečnosti. Některé nejvýraznější nerovnosti mezi gendry se ukazují v hospodářském životě. Ženy vykonávají eh, ohromujících 52% veškeré práce na světě, ale ačkoliv ženy pracují delší dobu než muži, eh, mají za to daleko méně co do příjmu nebo vlastnictví majetku. Je zde rovněž výrazná genderová propast v otázce sociálního zajištění a ženy eh, mnohem častěji žijí v chudobě ve stáří. Proto nikoho nepřekvapí, že v letošním roce je tématem DŽ ženy v měnícím se světě práce a je to také téma nadcházejícího 61. zasedání Komise pro status žen, která začne v New Yorku příští týden. Takže co je potřeba udělat? V roce 2015 členské státy OSN přijali cíle pro udržitelný rozvoj. Tyto cíle nám dávají konkrétní záměry, kterých máme dosáhnout do roku 2030 a poskytují nám pokyny k tomu, co musíme udělat, abychom zajistili, že ženy dosáhnou eh, podstatné rovnosti v hospodářském, sociálním, politickém životě. Eh, rovněž zde máme řídící rámec eh, návrhu odsouhlasených zasedání Komise pro status žen, které jsou podpořeny zprávou nazvanou Neponechejme nikoho opodál, aby se tak řeklo, Leave No One Behind, což bylo vydáno eh, panelem na vysoké úrovni pro eh, hospodářské zrovnoprávnění žen. Tento panel byl založen generálním tajemníkem OSN, aby poskytl vedení a nabídl řešení pro e, překonání hospodářské genderové propasti po celém světě. Generální zasedání tohoto panelu proběhlo během 60. zasedání Komise pro status žen v březnu 2016 a od té doby proběhla série regionálních konzultačních schůzek, včetně technické konzultace zde v Bruselu v prosinci v loňského roku, kde jsme se setkali s Evropskou komisí. První zpráva tohoto panelu poskytuje doporučení pro klíčové akce, které mohou být podniknuty vládami, soukromým sektorem OSN, ale i dalšími stranami a také e, politické směry, které jsou zapotřebí pro dosažení nových cílů a indikátorů v rámci cílů udržitelného rozvoje. E, specifičtěji tento panel na vysoké úrovni a jeho zpráva identifikují sedm motorů pro hospodářské zrovnoprávnění žen. Za prvé, řešení nepřátelských, nepříznivých norem a prosazování pozitivních vzorů. Za druhé, zajištění právní ochrany a reforma diskriminačních zákonů a nařízení. Za třetí, uznání, redukce a redistribuce neplacené práce a péče za další vytvoření digitálních, finančních a vlastnických struktur, dále změna kultury biznesu a postupu v ní, dále zlepšení postupů ve veřejném sektoru v rámci zaměstnanosti a veřejných zakázek a nakonec eh, posílení viditelnosti kolektivního hlasu a zastoupení žen. Tento panel na vysoké úrovni pak vydá druhou zprávu během nadcházejícího zasedání Komise pro status žen, eh, kde se budou řešit makroekonomická politika, která byla identifikována dalším klíčovým motorem této, této změny eh, na základě konzultací, které probíhaly po celém světě. Existuje potřeba globálně, abychom měli genderově reaktivní fiskální politiku, abychom zajistili genderově příznivou veřejnou službu. UN Women se zavazuje nadále pracovat na takzvaném transformativním financování a rozšiřovat tento rámec i s ostatními hráči, abychom podpořili fiskální politiku, která bude řešit genderovou nerovnost, splnomocnění žen udržitelnost. Vlastně tím říkáme, že jsme už vybudovali určitý konsenzus a nadále na něm pracujeme. Jak jistě víte, Cíle udržitelného rozvoje se týkají všech zemí napříč světem a já si myslím, že se všichni shodneme, že hospodářské zrovnoprávnění žen není jen něco, co stále není vyřízeno v rozvojových státech, ale v celé řadě ostatních oblastí světa, včetně Evropské unie. Takže pokud se shodneme na tom, co je potřeba udělat a kdo to musí udělat, tak teď musíme vyřešit, jak to udělají. A já doufám, že toto právě bude základem našich diskusí během workshopu dnes odpoledne Tedy jak si internalizovat cíle udržitelného rozvoje, jak vytvořit efektivnější partnerství a jak urychlit ty změny, kterých chceme dosáhnout. Eh, já jsem dnes zde mezi vámi zastupuji UN Women, zejména regionální kancelář pro eh, Evropu a Střední Asii, což je region velké geopolitické signifikance, kde angažma UN Women je kritické pro řešení eh, hospodářského zrovnoprávnění, včetně vysokých, vysoké zátěže a vysokých měr nezaměstnanosti žen, což je ještě zhoršeno e, pomalým hospodářským obnovením a e, genderovými stereotypy. Mandát UN Women je univerzální a my pracujeme na hospodářském zrovnoprávnění žen mnoha způsoby s mnoha partnery v a mimo systém OSN. E, Některá práce, kterou pro, provádíme, je na úrovni poradenství, jiná je na úrovni koordinace, zejména v rámci systému OSN a samozřejmě také pracujeme na programovací úrovni v mnoha státech eh, s vládami, organizacemi občanské společnosti, regionálními nebo, nebo regionálními eh, mezinárodními institucemi. Teď bych se ráda zaměřila na cíl 5.1 cílů držitelného rozvoje který vyzývá nás všechny, abychom eliminovali diskriminaci proti ženám a dívkách, a to všude. A tím pádem to uznává, že právní rámce jsou klíčovým nástrojem pro, posu- pro další postup v genderové rovnosti. UN Women pracuje na změnách v legislativy, aby se vyrovnaly podmínky v ekonomickém životě žen. V nedávné době jsme spustili společnou iniciativu s Interparlamentní unii a s Equality Now, které říkáme eh, plán pro zásadní rovnost rok 2030. Jeho účelem je využít pákových efektů globálních partnerství a zrušit nebo pozměnit existující diskriminační zákony a nejen přijmout, ale také implementovat právní reformy, které posunou eh, genderovou rovnost a práva žen na novou úroveň. Dnes více než 150 zemí stále má zákony, které diskriminují ženy, včetně různých rodinných zákonů, eh, trestních zákonníků, zákonníků o národnosti nebo zákonů týkajících se dědictví, vlastnictví nebo kontroly nad půdou a jinými zdroji do roku 2030 by už žádná země neměla mít legislativu, která bude diskriminovat ženy. Podporujeme aktivity cílené na to, abychom pomohli ženám účastnit se hospodářského života na stejné úrovni a se stejnými právy jako muži. Zejména Eh, ty nejvíce hospodářsky zranitelné ženy a ty nejchudší ženy. Naše programy eh, sahají od eh, zlepšování živobytí žen tím, že vytvářejí hodnotové řetězce, až po trénování žen do sféry podnikatelství. Podporujeme různé svazy a družstva žen, pomáháme ženám získávat úvěry na trhu, ehm, posou, eh, získávat nové zakázky v rámci výběrových řízení zelených technologií a udržitelných zemědělských technologií. Další eh, klíčová oblast pro nás je oblast péče. Udržitelný cíl 5 stanovuje cíle eh, na uznání a zhodnocení neplacené domácí a pečovatelské práce tím, že budeme poskytovat služby, infrastrukturu a sociální zajištění a budeme prosazovat sdílenou odpovědnost v rámci domácnosti a rodiny. Víme, že Evropská unie Aktuálně pracuje na návrhu pro lepší vyvážení pracovního a soukromého života a můžeme jedině potrhnout naléhavost celé této iniciativy. Je potřeba posilovat pozitivní přemýšlení a praktické aranžma v oblasti práce, která budou dále stavět a podporovat rovnost pro ženy a je potřeba eh, ukončit pracovní kulturu, která penalizuje muže a ženy eh, za to, že eh, si berou volno, aby se starali o rodinu. Ale je potřeba dělat více než jen praktické aranžmá na pracovišti a změnu pracovní kultury. Návrh závěrů nadcházejícího zasedání Komise pro status žen rovněž poukazuje na potřebu vybudovat sociální infrastrukturu pro péči, protože neplacená práce žen je největší překážkou pro jejich participaci na trhu, na, na, na trhu práce z, za stejných podmínek jako muži. Naše práce je tím pádem jasně dána, ale teď je potřeba s ní začít, abychom eh, začali pracovat na lepších způsobech, které zajistí lepší řícek, zítřek. Velice se těším na diskuse v, v rámci celé této akce na téma, jak můžeme toto právě zajistit. Podobně jako náš výkonný ředitel řekl, eh, v, v rámci tohoto komplexního systému existují jednoduché, ale velké změny, které je potřeba udělat aby se muži starali o rodinu, aby se ženy účastnili a aby dívky mohly vyrůstat eh, rovnoceně s chlapci. Je potřeba se přizpůsobit na všech stranách, pakliže chceme navýšit počet lidí, kteří budou schopni pracovat za důstojných podmínek. Musíme být inkluzivní a musíme využít a uvědomit si potenciál, který bude pro všechny přinášet rovný svět, který předpokládáme v naší agendě 2030 pro udržitelný rozvoj. Poslanci, parlamentáři zde hrají zásadní roli. Jedině s nimi se tyto změny e, stanou a jedině tak bude naše rozvojová agenda realitou, aby nikdo nezůstal pozadu. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji paní Ali Eliazir. Děkuji mnohokrát paní Eliazir. Jsem velice ráda, že jste zdůraznila, že před námi je ještě dlouhá cesta aby zrovnoprávnění žen skutečně nastalo. A jménem výboru FEN vám chci ještě jednou poděkovat za spolupráci v oblasti rovných příležitostí. Ráda bych poděkovala vám všem, všem řečníkům a myslím si, že jsme dnes vyslechli velice důležité, zajímavé příspěvky, které představují dobrý základ pro naši další dnešní diskusi teď, eh, co do další práce, se rozdělíme na pět workshopů. A těch pět workshopů eh, bude probíhat ve dvou kolečkách. Eh, členové národních poslanců se museli registrovat předem do jednoho z těch pěti praktických workshopů. Europoslanci a europoslankyně se mohou účastnit, čeho chtějí. A já vám přeji mnoho úspěchů a ráda bych vás informovala, že po workshopech budete dovedeni do eh, restaurace pro europoslance na večerní program. A zítra se setkáme opět v 9 hodin dopoledne a budeme pokračovat v práci. Workshop číslo 2 s titulem Globální perspektiva žádné násilí a zrovnoprávnění bude probíhat v této místnosti. Tady nejprve si uděláme stručnou přestávku. A já bych teď eh, ráda dala slovo eh, předsedkyni druhého workshopu paní Aně Marie Korace Bild. A ráda bych vás informovala, že další workshopy budou probíhat v jiných sálech, které jsou některé z nich poměrně dost daleko Eh, zde v Evropském parlamentu, ale budete tam odvedeni našimi kolegy, kteří už čekají na chodbě. Ukáží vám, jak se do těch sálů dostanete, takže teď prosím pěkně vyhlašuji stručnou přestávku, abyste se všichni dopravili na svá místa. Děkuji.